EKR sdělila předsedovi parlamentu, že pan Markus Precl již není členem této skupiny a to s účinností 12. duben tohoto roku. Přechází do skupiny nezařazených poslanců a začneme s hlasováním.